Liebe Kolleginnen und Kollegen, Milé kolegyně a milí kolegové, vážené dámy a vážení pánové, chtěl bych se srdečně přivítat designánového komisaře pro dopravu a vesmír Maroše Ševčoviče a přeji mu mnoho štěstí při našem dnešním slyšení. Připomínám, že účelem slyšení podle jednacího řádu je to, eh, jak si umožnit parlamentu, aby posoudil designované komisaře na základě jejich všeobecných eh, kompetencích, jejich angažovanosti pro Evropu a jejich nezávislosti. Navíc mají být zhodnoceny jejich znalosti v jejich eh, budoucím portfoliu a také jejich komunikační schopnosti. Dále poukazují na to, že během našeho slyšení, že našeho slyšení se účastní poslanci z výboru ITRE a budou se ptát pana designovaného komisaře na otázky, které se týkají vesmíru. ITRE je přidruženým výborem v rámci tohoto slyšení. Dále připomínám, že pan Ševčovič již poskytl své odpovědi na naše písemné otázky a jeho odpovědi byly rozděleny ve všech jazycích našim členům. I za to panu komisaři děkuji. Dříve než mu nyní udělím slovo, chtěl bych využít příležitosti k tomu, abych řekl několik poznámek k tomu, jak dnes budeme postupovat. Naše slyšení bude probíhat podle e, principu ping-pong, tedy padne otázka a i hned bude zodpovězena. Máme tady e, eh, připravena dvě kola otázek a odpovědí. První kolo bude pro koordinátory a bude probíhat v pětiminutových slotech. Druhé kolo bude pro všechny další poslance a zde bude trvat každý slot tři minuty. Bude tam, budeme tady mít eh, časomíru, která bude probíhat systémem countdown. Připomínám, že čas je skutečně omezen a my ho budeme přesně měřit a já přeruším řečníky, pokud nebudou dodržovat řečnickou dobu a to platí také pro designovaného komisaře. Proto vás prosím, dodržejte řečnickou dobu. V rámci prvního kola přidělím koordinátorům celkově pět minut. Koordinátoři mohou položit otázku, která bude mít nejdéle, trvat nejdéle dvě minuty a pan komisař i hned zodpoví. On bude odpovídat v době, která je omezena na tři minuty. Připomínám, čím déle bude trvat vaše otázka, tím kratší bude odpověď. Víme, že stručnost je něco, co je velice dobré pro to, abyste se správně vyjádřili, tak doufám, že to takto se nám podaří. Pokud eh, budeme mít nakonec ještě dostatek času, tak eh, jak si umožním doplňující otázku co se týče těchto otázek, těch doplňujících otázek, musí to být otázky, které se týkají toho tématu, které bylo naneseno v rámci té první otázky. Nemůžete přidávat nové téma. Pokud se o to někdo pokosí, tak já jako předseda si vyhradím práno koordinátora přerušit. V rámci druhého kola má každý člen výboru tři minuty na otázku a zároveň odpověď. Takže prosím, i zde myslete na to, čím stručněji budete formulovat svou otázku, o to více času bude mít pan designovaný komisař pro odpovídajícím způsobem detailní odpověď. V rámci druhého kola mohu do, připustit dodatečnou otázku pouze v tom případě, kdy z toho časového slotu tři minuty zbyde alespoň jedna celá minuta. A na závěr poukazuji na to, že máme k dispozici tlumočení do všech oficiálních jazyků. Všichni řečníci se tedy mohou na pana designovaného komisaře obrátit ve své mateřštině a on jim rovněž samozřejmě může odpovědět ve své mateřštině. Ale prosím, myslete i na tlumočníky, nehovořte příliš rychle, tak aby skutečně to, co vy jste řekli, mohlo být v plné šíři přetlumočeno. Celé slyšení se bude live přenášet na stránkách parlamentu a později bude k dispozici i jako video. Na Twitteru nás můžete sledovat pod, eh, pod hashtagem EP Hearing 2014 a samozřejmě můžete spolu diskutovat. Po veškerých těchto praktických připomínkách o tom, jak budeme postupovat v rámci našeho slyšení, bych nyní rád předal slovo panu designovanému komisaři Marašovi Ševčovičovi na maximálně 15 minut pro jeho úvodní projev. Pane Ševčoviči, těšíme se na váš úvodní projev, který se bude týkat budoucnosti modality v Evropě, neboť si přejeme, aby Evropa srůstala, abychom zajistili mobilitu a zároveň ochránili klima. Pane Ševčoviči, prosím.